tedy aby i v podnicích eh, mizely tyto překážky a bariéry pro ženy. Dále eh, je mi také potěšením přivítat zde mezi námi misi poslanců ze Sri Lanky a z Myanmaru, kteří jsou zde dnes přítomní, aby eh, mohli sledovat zejména naše aktivity v oblasti rozpočtové kontroly. Je nám potěšením, že jste tu mezi námi a přejeme vám úspěšný, úspěšnou práci. Zápisy